Die Pokračujeme v zasedání. Eh, je kdy k dispozici zápis z včerejšího jednání, který bude přijat, nebudou-li náminky, námitky. Námitky nejsou, takže protokol je schválen. Dalším bodem pořadu jednání je rozprava o případech